przewodniczących. Please take your seats. Posaďte se, prosím, vážení kolegové. Vítejte na plenárním zasedání. Jsou tři minuty po třetí, ty hodiny jdou špatně tady. Tak musíme už hned začít.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 Zápis a texty schválené na zasedání 21. října máte k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky? Toku zatvěr... Není tomu tak. Tím pádem je zápis schválen. Dámy a pánové, mám pro vás následující informaci. Není tlumočení? Není. Je problém s tlumočením? Někdo neslyší tlumočení? Je to v pořádku? Já jsem se ptal na zápis z 21. října. Nějaké připomínky k tomu zápisu? Žádné. Takže zápis je schválen. A, a teď mám následující informaci pro dámy poslankyně a pány poslance před, na zahaj, při zahájení našeho zasedání. 6. listopadu eh, byl v Moskvě násilím zbyt eh, novinář. Přepad na tohoto novináře si zaslouží naše odsouzení. Eh, hodnotíme rychlý zásah a angažovanost prezidenta Medvěděva, eh, který eh, se zapojil do této záždosti, aby se záždosti co nejrychleji vyšetřily. 31. října poprvé bez intervence policie se konala demonstrace v Moskvě pohlížíme na to jako na slibný signál ze strany ruských úřadů a také na to pohlížíme jako, signál, jako na signál, eh, který vychází vstříc naším opakovaným výzvách, výzvám, které nezůstaly bez odezvy. Před deseti dny došlo v Bagdádu eh, k útoku na křeš, křesťani, křesťany, pardon, kteří se modlili v církvi kostele došlo k um, zraněným a také ke smrtelným následkům, čili vyvolávám, provolávám výzvu z půdy tohoto parlamentu k toleranci vůči lidem nejrůznějšího smýšlení. Čtvrtá informace 10. prosince se ve Stockholmu bude udělovat uh, Nobelova cena. Čínské úřady Eh, vykonávali tlak na evropské úřady proto, aby se tyto státy neúčastnily slavnostního udělování cen. Evropský parlament eh, je však pro bezpodmínečné dodržování lidských práv všude na světě, včetně Číny. Eh, při tomto slavnostním udělování Nobelových cen v prosinci bude přítomen také šéf evropské delegace. A nyní k jednacímu řádu kolega Berlinga. Nei giorni scorsi calamità naturali di poslední době jsme měli eh, v Benátsku velké přírodní katastrofy. Měli jsme záplavy opravdu nesmírného rozsahu, které, vedly, eh, které zasáhly eh, zhruba 500 osob lidí a jsou to stovky tisíc euro na škodách položilo to na kolena spoustu malých a středních podniků v různých sektorech a tak bych chtěl apelovat na naše kolegy v evropských institucích, protože podle eh, pravidel Evropského fondu Solidarity ve strukturálních fondech bychom měli udělat vše, co bude v našich silách, abychom podpořili tuto populaci a abychom našli nějaké řešení pro takovéto přírodní katastrofy. A chtěl bych jen naznačit, Další věc, která se toho eh, sice netýká, ale eh, naše země Itálie má další důvod ke smutku. Eh, zaplavení Pompejí dnes a myslím si, že stačí to tady zmínit a říci, že Evropa by se měla zabývat i těmito věcmi. Děkuji. Panu za... Děkuji panu, poslanc, panu poslancovi za tuto informaci. Dovolte, abych vás vyzval k tomu, abyste skutečně využili